Ladies and gentlemen, I'm going to start the meeting of the Internal Market Consumer. Dobrý den, vítám vás všechny na jednání výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Můžeme prosím schválit návrh pořadu jednání? Ano, děkuji. Chtěla bych vám ještě připomenout, že se všechno vysílá přes webstream a že dokumenty, o kterých budeme hovořit, jsou na stránce e-meetingu. Také máme velice hezkou novou, eh, nový, nové vydání našeho bulletinu, kde se hovoří o tom, jak velice úspěšně proběhla delegace z minulého týdnu, kdy jsme se dozvěděli naučit se něco více o eh, homologaci automobilů, o schvalování typu, o tom, jak to vlastně probíhá. S tím schvalováním typu, než se auta dostávají na trh, bylo to opravdu nesmírně zajímavé. 13. a 14. července se konalo jednání a chci zachválit zápis, pokud nejsou do eh, konce čtvrtečního jednání žádné eh, připomínky, tak to budu považovat za schválené. A teď už předávám slovo Gertrude Steina, která nás informuje o tom, jak to tedy eh, vypadá na pracovní skupině, která jednala o reformě práv k duševnímu vlastnictví. Děkuji, paní předsedkyně, jsem velice ráda, že mohu informovat o tom, jak to tedy probíhá na naší pracovní skupině. Zatím se konaly dvě schůze, jedna 13. července a jedna 13. září. Ta schůzka v červenci se týkala zejména diskusy o stávajících záležitostech a otázkách v oblasti duševních práv mezi nás přišel hlavní um, vedoucí a um, ředitel mezinárodních eh, věcí, pan um, paní Susan Wilson z eh, amerického um, ministerstva mm, obchodu a oba tedy, jak paní Šira Promoter, tak pan Susan Wilson nás informovali o tom, jaké, jaký je nejnovější vývoj a jaké jsou hlavní výzvy pro tvůrce politik, kteří dnes působí v USA. Také tam ještě um, nás informovali o tom, že došlo k ratifikaci nejnovějších návrhů. Eh, jednalo se tedy o eh, lepší přístup lidí se nevědomí, pro nevědomé lidi a pro osoby se zrakovým postižením. A také tam bylo důležité eh, informovat o tom, jak to vypadá na trhu s audiovizuálními programy, také se hovořilo o novém návrhu, o e, copyrightu a také o takzvaných osiřelých dílech. Myslím si, že je důležité, abychom pokračovali v tomto dialogu o všech otázkách práv duševnímu vlastnictví a abychom hovořili se všemi lidmi z americké strany, kteří o to mají zájem. Je to důležité i pro budoucí práci našeho výboru. Možná, že bychom tady také mohli třeba, třeba příští rok navštívit Washington za tímto účelem. No a druhá část této schůzky tak mezi nás přišel pan Gerard Graf, který uh, hovořil o digitální ekonomice, bylo to také velice důležité. No a 13. září to bylo eh, jednání, které bylo velice důležité, protože eh, k nám přišli lidé, kteří jsou zapojeni do kompenzačních schémat okolo Creative Commons Licenses. Byl tam Paul Keller, místo předseda Kenneslandu a také pan Xavier Blanc, který je ředitelem právních a mezinárodních záležitostí ze Spedidam a také generální tajemník AEPO Artis. Myslím si, že bylo velice zajímavé vyslechnout si ty všechno věci, které se týkají těchto věcí a také se, týká tedy toho, také se to týkalo těch kolektivních práv. Hovořili jsme o celé řadě věcí, byl tam i čas na otázky, ale myslím si, že je důležité, aby eh, stále pokračoval tento dialog v rámci naší pracovní skupiny. A je to důležité i s tím, jak připravujeme náš návrh eh, o copyrightu. Takže děkuji vám, že jsem vás mohla informovat o těchto dvou schůzkách a že jsem vám také mohla říci tedy o těch lidech, kteří přišli na naše eh, jednání a také samozřejmě odpovím vaše případné dotazy. <clears throat> Také budete, v jaké fázi budete hovořit o tom novém návrhu komise? No, zatím vlastně od doby, kdy ten um, kdy ten návrh byl zveřejněn, tak jsme vlastně ještě neměli žádnou schůzku, protože to vlastně bylo, eh, měli jsme schůzku až jeden den nějak předtím, než to bylo zveřejněno, takže bude to až na tom dalším, na těch dalších jednáních, ale samozřejmě máme i svůj vlastní návrh, samozřejmě budeme se na něho dívat zejména z pohledu vnitřního trhu, ale zatím je to tak, že pracovní skupina ještě neměla příležitost se vlastně setkat po eh, zveřejnění toho návrhu, takže jsem si ale jistá, že protože nás čeká schůzka v nejbližších několika týdnech, že k tomu bude příležitost. Bez mikrofonu. Bez mikrofonu, bohužel. Děkuji. Um, ano, také jsou zde některé důležité věci, například rozhraní kompetencí, které jsou vlastně na hraně kompetencí našeho výboru a jiných výborů, takže musíme dávat eh, pozor, aby abychom to dodržovali. Já jsem eh, ři- hovořila o tom, že jsme se dívali na ty americké názory. Také si myslím, že um, o všech dalších věcech vás také budeme informovat. Chci se zeptat, zda někdo má k tomu otázky. Takže pokud ne, se můžeme podívat na další bod našeho pořadu jednání. Je to zpráva pana Nikola Dantyho, která se týká, je to vlastně zpráva z vlastního podnětu která byla napsána jako reakce na návrh komise. Je zde tedy Evropská agenda pro ekonomiku sdílení, to bylo sdělení komise a dávám slovo přímo Nikolovi, aby nás informoval o této iniciativě. Děkuji, paní předsedkyně. Chci říci, že to je vlastně první výměna názoru o, na velice důležité téma. Už vycházíme z předchozích diskusí, které jsme vedli v souvislosti s tímto tématem. Hovořili jsme o digitálním jednotném trhu, o vnitřním trhu a rovněž e, i tomuto tématu jsme se věnovali. Ekonomika sdílení nebo kolaborativní ekonomika je ekonomika, která se velice rychle vyvíjí a mění. Musíme pochopit, jaké má rysy, je zde široký, široká paleta různých oblastí. Máme zde například různé platformy, kde si lidé navzájem vyměňují služby bezplatně, ale spadají do, pod to i velké firmy, které fungují v globalizovaném světě. Hmm. Musíme na to pohlížet jako jeden z rysů digitální ekonomiky, který se vyvíjí. Také je tam celá řada otázek, souvisí s tím umělá inteligence, robotika, také tyto různé druhy platform. Je to, má to opravdu široké pokrytí. Ekonomika sdílení mění také životní styl, mění způsob, jakým pracujeme, mění to, jak, jak lidé mezi sebou mají vztahy, jak navazují vztahy ale eh, je zde také řada pozitivních věcí, například se otevírají různé nové příležitosti. Mm, navíc ta ekonomika může vlastně vtáhnout různé skupiny lidí, kteří jinak by byli vlastně mimo ty trhy. Hm, také to nabízí různé nové druhy služeb. Zároveň jsou zde určité nedostatky nebo nerovnováhy, které se musí napravit. Politika eh, ekonomiky sdílení představuje příležitost pro růst a pracovní místa a také může dojít k modernizaci našeho životu, naší ekonomiky. Je důležité, abyste byli také, nebo že může to také vést k zodpovědnějšímu, hospodárnějšímu využívání zdrojů, k tomu, aby naše zdroje byly udržitelnější. Většina spotřebitelů, kteří využívají tuto ekonomiku, chtějí kvalitnější služby a chtějí služby, které budou více šité na míru přímo jim a které navíc budou také Ehm, nízkonákladové. Tato ekonomika stále roste. Existuje několik eh, systémů, které schromažďují údaje a eh, vidíme podle těchto údajů, že vlastně ta ekonomika hm, představuje asi 13 miliard eur a do roku 2025 tato ekonomika ještě neroste. Nemůže, nemůžeme ztrácet čas, musíme se zapojit, aktivně zapojit do toho vývoje. Evropská unie v tom není tak rychlá, v tom vývoji, jako třeba USA nebo Čína nebo jiné země. Ekonomika sdílení je navíc oblastí, eh, která sebou nese i určité problematické jevy, určité otazníky, například jak je dopad na ty pracovně právní vztahy, na práva pracujících. Máme také takzvanou gig ekonomiku, Tyto věci všechny znamenají, že je nutné učinit určitá rozhodnutí, že musíme přemýšlet nad tím, jak by měly vypadat ekonomické vztahy. Musí to být transparentní. Také se musíme zabývat otázkou využívání osobních údajů. Je třeba zamýšlet se i nad tím, zda to nemůže mít negativní dopad na tradiční ekonomické obory. A zároveň je nutné garantovat spravedlivou a řádnou hospodářskou soutěž. Zároveň jsou zde nové ekonomické modely. Ekonomika eh, sdílení je vlastně součástí digitální revoluce. Znamená to, že musíme jak si znovu um, nafigurovat naše ekonomické modely. Ještě um, o některých těch věcech se přímo hovořilo ve sdělení komise, tak já to tak jenom trochu eh, vypíchnu některé body. Například přístup na trh eh, v kolaborativní pro kolaborativní ekonomiku, jaká je právní odpovědnost, jaká, je, jaká bude ochrana spotřebitelů, jaký bude dopad této ekonomiky na svět práce, jak je to s daněmi, s daňovým systémem. O tom všem musíme vést debatu a měli bychom si také definovat eh, ty největší výzvy a největší otázky. Evropský parlament musí být ambiciozní a musí i v této oblasti aktivnější. Můžeme také využít některé zkušenosti, které jsme získali. Zároveň musíme zaručit to, že v této, i v této oblasti budou, budou fungovat rovné podmínky pro všechny. Je důležité také definovat charakteristiky hlavních eh, subjektů v této ekonomice. Musí tam být také <clears throat> určité povinnosti. Nejprve se musíme podívat eh, na poskytovatele služeb je třeba jasně stanovit, jaké jsou rozdíly mezi někým, kdo služby poskytuje pouze příležitostně a mezi ostatními poskytovateli. Je důležité, aby ten rozdíl, aby ta hranice byla jasná. A zároveň musíme zaručit i to, že všechny ty modely budou, eh, ponesou právní odpovědnost. Hm, pak eh, další otázka jsou online platformy, to jsou vlastně takovou hlavní eh, hybnou silou této ekonomiky. A i zde potřebujeme analyzovat hodně věcí, například jak je to s právní odpovědností, jak je to s eh, ochranou spotřebitelů, jak je to se zdaněním a také je hm, třeba, jak je to s pracovními podmínkami. Další oblast témat spotřebitele a uživatele těchto služeb. Musí zde být jasné definice toho, jaké povinnosti plynou pro spotřebitele, pro, mm, nebo tedy se těch poskytovatelů a musí být také jasná, jaké mají e, zákazníci práva. Musíme zaručit to, aby lidé důvěřovali službám ekonomiky sdílení. To jsou ty nejdůležitější věci. Navíc lidé, když si vybírají službu nebo poskytovatele, tak musí být dobře informováni o těchto službách a o těchto rysech těchto služeb. Zároveň je zde současný evropský systém, který chrání práva spotřebitelů a opět se na něho musíme vlastně nově podívat. Musíme definovat eh, rozsah, musíme se podívat na některé konkrétní věci. Za prvé se musíme podívat na to, jaký má dopad eh, to, jak tato ekonomika roste na eh, svět eh, pracujících, jak je to s dodržováním sociální ochrany, pak jaké je propojení mezi tradiční ekonomikou a ekonomikou sdílení. Musíme to brát v úvahu i vlastně ve všech odvětvích, jak je to třeba ve finančních službách nebo v dopravě. No a potom také, jaké je propojení mezi kolaborativní ekonomikou a místní úrovní. Mm, objeví se, mezi, objeví se před námi úplně nová ekonomická situace, nová ekonomická krajina. Ehm, I kolegové upozorňují na různé věci v oblasti ekonomiky sdílení. Věřím tomu, že zde bude celá řada otázek a celá řada různých možností a reakcí. Takže s touto zprávou máme před sebou mnoho práce. Pokusíme se reagovat na jakousi poptávku parlamentu o tom, aby zde byl vytvořen rámec pravidel je důležité zajistit to, aby ekonomika sdílení dokázala přinášet příležitosti. Ty, mm, tam, ta ekonomika má opravdu výjimečné možnosti a musíme se zasadit o to, aby se dokázala v Evropě co nejlépe rozvinout. No a pak je zde ještě otázka zákonodárných orgánů. Můžeme se dívat na situaci v jednotlivých městech, ale, pardon, v jednotlivých zemích, ale právě i v některých městech nebo oblastech, protože někde se snaží na tyto ekonomiky reagovat svými vlastními, um, vlastními vyhláškami, například v oblasti dopravy. Některá města nebo oblasti stanovují různá omezení anebo předpisy a ty předpisy se třeba zase liší od eh, vyhlášky, kterou mm, má jiné město nebo jiná oblast. My zde usilujeme o vytvoření vnitřního trhu, ale zatím dochází spíše k tomu, že v této oblasti se v Evropě vytváří nerovnosti. Budu spolupracovat s dalšími stínovými zpravodaji a jsem si jist, že naše konečná zpráva pak získá co nejširší možnou podporu. Na schůdce koordinátorů ještě projednáme časový harmonogram přípravy této zprávy. A také jsme se dohodli, že v listopadu se bude konat seminář. Poté představíme zprávu a na tom semináři budeme moci hovořit o některých nejdůležitějších věcech ještě podrobněji. Děkuji. Andreas, are you replacing Anna, speaking for Anna Maria? Andreas. Andreas, ano, děkuji. Nejprve mi dovolte poděkovat zpravodaji za jasná a vyjádření a za to, jak uchopil návrh komise. Tentokrát nejde o pouhé sdělení, které pouze vezmeme v úvahu. Ana Maria Corazzo se zabývala jeho vyhodnocením, bohužel tentokrát se nemohla zúčastnit. Je třeba jasně říci, že problematika ekonomiky sdílení eh, se musí opírat o dobře vypracované definice, tak, abychom mohli být aktivní i v jiných eh, oblastech světa, kde tady vlastně ta ekonomika sdílení funguje na trochu jiném základě, abychom tedy nastolili určité rovné podmínky. Já jsem například tedy sledoval vývoj na eh, konferenci OECD v Mexiku, kde se ukázalo, že tedy to, co američané považují za ekonomiku sdílení, se výrazně liší od našeho pojetí. A proto je třeba tedy jasně nadefinovat, co my v Evropě chápeme ekonomikou sdílení. Za druhé, považuji obecně za dobré to, eh, že tedy zpráva stanovisko jasně uvádí, že zákaz dalšího rozvoje ekonomiky sdílení v oblasti služeb rozhodně není pro Evropu výhodný ale je třeba vzít v úvahu také daňové dopady a další legislativní dopady. A proto se musíme zaměřit na konkrétní příklady toho, kde tedy stát možná zasahuje až příliš striktně, jak ulehčit situaci z pohledu evropského legislátora. A to tedy v situaci, kdy vlastně jednotlivé národní vlády také teprve tápou, pokud jde o to, jak uchodbit ekonomiku sdílení a a tady je tři, třeba situaci regulovat, a to i v tom přeshraničním rozměru, pokud dochází k poskytování služeb. A proto považuji tedy e, za důležité, aby komise e, se zabývala i tímto aspektem, a to zvláště do budoucna, protože členské státy to nemohou řešit samostatně, je-li tam ten přeshraniční aspekt. A také tedy děkuji Nikolovi eh, za to, že se ve stanovisku zmiňuje o osobách, které jsou samostatně výdělečné činné jen na oko, ale myslím si, že v tomto ohledu by tedy text mohl jít ještě hlouběji. A děkuji také E, za to, že e, zpravodaj zohlednil stanovisko antimonopolní komise z Německa, která se celou problematikou již dlouho důkladně zabývá. Ale obecně tedy můžeme poděkovat. Thank you. I'm... Děkuji. Já jsem stínovou zpravodajkou za EKR. A mohu říci, že jde tedy o oblast, kde ten vývoj je překotný a musíme být velmi opatrní v tom, jak jej budeme legislativně regulovat. Je třeba dát pozor na to, aby taková regulace nedusila inovace, aby byla vyvážená. My jsme se všimli toho, že e, tedy ta ekonomika sdílení nabízí nová pracovní místa, nové typy povolání. Nejde jen, a není to tedy sektor otevřený pouze velkým podnikům. A celá řada e, skupin lidí, kteří se cítili eh, vyloučené z té velké ekonomiky, eh, se mohou aktivně zapojit. Mám na, na mysli například lidi z odlehlých venkovských oblastí, které, kteří mohou začít pracovat na částečný úvazek, na dálku a podobně. Také jsme eh, byli svědky toho, že spotřebitelé se velmi zajímají o to, jak přistoupit k ekonomice sdílení. Takže naše stanovisko z tohoto pohledu musí být vyvážené. Možná bychom se mohli zaměřit i na konkrétní úspěšné příklady, například tedy ten, to fungování systému hodnocení a další metody seberegulace hodnocení, které přispívají ke zvýšení důvěry spotřebitele. Problém pro nás spočívá v tom rozhraní mezi tradiční ekonomikou a ekonomikou sdílení. Tady bychom se nejprve měli zajímat o to, jak zajistit spolupráci všech zainteresovaných skupin, jak tady vlastně zahájit konzultace mezi nimi. A v rámci těchto konzultací se zaměřit na legislativu a nástroje, které již máme k dispozici, pokud je o regulaci například směrnice o poskytování služeb a další akty, tak aby tyto byly dobře implementovány a používány v souladu s původním záměrem. A to předtím, než budeme vyžadovat jakékoliv nové regulatorní nástroje. Tyto regulatorní nástroje by navíc musely být odolné z pohledu vývoje do budoucna a měly by být také vyvážené, proporcionální. Tady bychom zase možná mohli uvést některé osvědčené příklady. A také bychom se měli zaměřit na problematiku odstraňování překážek fungování na jednotném trhu. Já se však obávám, že členské státy jdou přesně opačnou cestou a některé překážky znovu zavádějí. Proto bychom měli stimulovat členské státy k tomu, aby spolu lépe spolupracovali a umožnili další, nejenom tedy ochranu trhu, ale také další prostor pro inovace. V některých členských státech se najdou zajímavé příklady toho, jak to dopadne, jestliže se zjednoduší řešení takových problémů, jako je neplacení daní. Chci tím tedy říci, že v některých členských státech ti, kdo jsou zapojeni do ekonomiky sdílení, mají k dispozici nástroje, které jim umožní velmi jednoduše spočítat a platit daně. Pak je to tedy další problematika malých a středních podniků, to testování toho, jak ty mohou fungovat z tohoto pohledu a vzhledem k tomu, že tedy to rozhraní mezi tím, co je ještě podnik a co už je spotřebitel, není vždycky jasné a stírá se také rozdíl mezi profesionálním a příležitostným je třeba k tomu celému přistup, přistoupit vyváženě, tak abychom tedy neslevili z toho cíle ochrany spotřebitele, ale na druhé straně, abychom také nebránili inovacím. Jenom jeden bod, který tedy mě napadá. Přístup komise je obecně za to velmi vyvážený a tedy podporuje myšlenku zakládání hostitelských organizací a zprostředkovatelů v té digitální sféře. A přístup komise k tomu, jak tady to celé ošetřit z právního hlediska, se podobá přístupu ekonomice. Na druhé straně však současně komise řeší problematiku autorských práv a tady tedy ještě ta problematika toho, jak budou hodnoceni prostředníci a zprostředkovatele není ještě úplně dořešena. A já mám z tohoto pohledu obavy, že tedy ta obecná prohlášení, která komise uvedla ve svém sdělení, nebudou převedena do praxe. A tady se tady musíme dát velký pozor na to, aby případné změny základní legislativy Nikolo neměly negativní dopad na ekonomiku sdílení z toho širšího pohledu. Mám tedy na mysli konkrétně problematiku tzv. aktivních hostitelů, kteří budou řešeni v té směrnici o elektronickém obchodu. A zrovna tak se tedy na tuto problematiku musíme zaměřit i z pohledu směrnice o autorských právech. To je tedy můj názor a nyní jsem chtěla předat slovo Dytě, ale ta přijde trochu později, takže dám slovo paní Kalasové. Děkuji. Já vítám hlavní směry, které odprezentovala komise. Myslím si, že je to sice opatrný krok, ale krok ku předu a to je dobré. Ovšem v reálu eh, je třeba říci, že eh, každá země v tomto ohledu tedy vytváří svá vlastní pravidla, eh, a to dokonce i na té místní a regionální úrovni. A to je tedy vývoj, který si vlastně mohou dovolit sledovat pouze velké firmy a přizpůsobit se tomu eh, pro malé firmy je to problém. A velkým problémem tedy s těmito pokyny je také to, jak budeme sledovat jejich eh, dodržování. Máme tu tedy navrženu celou řadu regulatorních opatření, Nicméně zároveň říkáme, že tato nová pravidla by neměla být diskriminující a měla by být vždy tedy ve veřejném zájmu, měla by být proporcionální a tedy informace o tom, která pravidla jsou uplatňována, by měla být předávána komisi. můžeme sice mít proces notifikace, ale to vlastně nebude relevantní v případě, že komise nevyhodnotí to, zdali tato notifikace je odůvodněná nebo ne. A tady tedy apeluji na to, abychom také více tedy eh, zkoumali, jak to v praxi funguje v členských státech a z toho pak vyvodili nějaká doporučení. Pak tu vidím také tedy zásadní eh, rozdíl tom, do jaké míry je chráněn spotřebitel. A jak tedy vlastně zajistit dodržování legislativy, kterou v tomto ohledu již máme k dispozici. Například ve Francii je tedy nyní v platnosti nový zákon, který majiteli nemovitosti umožňuje ověřit si, zdali jeho nájemník dále nepronajímá prostory v rámci Airbnb. A mě by zajímalo tedy, jak se to bude vyvíjet dál, jak tedy náš přístup k této věci, jak zajistíme, to, že na jedné straně odstraníme překážky pro další růst v tomto sektoru, ale nebudeme vytvářet nové. Já si tedy myslím, že odstraňování překážek by mělo být hlavní prioritou této zprávy. No za GUE tu nikdo není, za zelené také ne. Pan Schulz. Děkuji za slovo. Takže ekonomika sdílení je sektorem, zatím malým, ale rapidně rostoucím. Jeho podíl na trhu se významně zvětšuje, zvláště v některých odvětvích a rozhodně tedy také přispívá k hospodářskému růstu v celé Evropské unii i jednotlivých členských státech. Nabízí také nové příležitosti pro zaměstnání, pro flexibilní výkon práce, pro dodat, tedy možnost generovat dodatečný příjem. Zajišťuje také tedy, přispívá ke snižování cen, lepší dostupnosti služeb, ale zároveň tedy také tak trochu eh, rozostřuje ten jasný rozdíl mezi tím, kdo je zaměstnanec, zaměstnavatel, eh, kdo tedy to posky, kdo služby poskytuje profesionálně, kdo příležitostně. A já souhlasím s tím, že to je třeba regulovat na evropské úrovni tak, abychom chránili spotřebitele a jasně definovali pravidla pro osoby, které poskytují služby. Je také důležité zajistit jednotné a podmínky hospodářské soutěže tak, aby i nově vznikající podniky, malé podniky na trhu mohly obstát. Zelení jsou proti absolutním zákazům a kvantitativním omezením, protože to neřeší problematiku a problémy tedy, se kterými se podniky potýkají. Podniky je třeba podporovat, nikoli proti něm bojovat, ale zároveň tedy i v rámci této podpory používat zdravý rozum. protože v některých případech ekonomika sdílení může mít i negativní dopad. Zvláště tedy tam, kde jsou zažité určité způsoby podnikání v dané zemi. Já můžu nabídnout příklad tedy taxi služby Uber a to, jaké protesty proti ním byly například v Bruselu, kde tedy vlastně fungování Uberu narušilo stávající fungování taxislužby. služby. Tím chci říci, že musíme postupovat velmi uváženě a se zdravým rozumem. A ah, Kosulo. Grazie, prezidente. E ringrazio. krát děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také zpravodajce za velice obšírný přístup k tomuto tématu. Ekonomika sdílení představuje poměrně velkou část naší ekonomiky a exponenciálně roste. Budeme se tedy muset pokusit najít ta správná pravidla pro sektor, který nabývá na významu. Musíme se tedy pořádně zamyslet nad tím, kde jsou případná pravidla v rozporu s naší stávající legislativou protože v našich členských státech v mnoha případech pravidla nejsou jasná. Jsou určité šedé oblasti a my nevíme, jaká pravidla máme uplatňovat. A v mnoha případech je možné uplatňovat různá pravidla v závislosti na tom, o koho se jedná. Máme tedy rozmanitá pravidla pro poskytování služeb, ale má to být jednotný trh. Musíme se tedy snažit stanovit si nějaké jednoznačné principy, nějaká vodítka, legislativní rámec, které by plně zohlednily všechno, co se provádí a chystá teď z hlediska předpisů ale neměli bychom mít strach něco dělat. A v podstatě to, co jsme zatím slyšeli, ukazuje, že to, co my si tady vymezíme, musí být eh, hodně zaměřené na budoucnost. Musíme se pokusit podchytit nové způsoby fungování ekonomiky. A ta pravidla, která my napíšeme, musí být dostatečně flexibilní, musí být dostatečně široká, aby se dokázala vypořádat s veškerými změnami, které nás ještě čekají. Takže to musíme udělat účinným způsobem. Pravidla musí zajistit, že nakonec toho poplyne nějaký prospěch spotřebitelům protože budou mít eh, širší nabídku služeb na trhu, ale také po nás budou chtít, abychom naplnili jejich očekávání. A my musíme nakonec splnit náš konečný cíl, zajistit, že ekonomika sdílení nebude pouze nějakou výmluvou pro vyhýbání se daňové povinnosti anebo předpisům pro trh práce. Děkuji. Evelyn Gephardt. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Ano, mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za vystoupení zpravodaje i za ten návrh. Já myslím, že je tady víc věcí, které bych mohla říct i já. Jednak jde o definici, o pojmy, které s tím souvisí. Jak vidíme, komise navrhuje výraz ekonomika sdílení, ale já si myslím, že je to nesprávný výraz. Kolaborativní ekonomika nebo ekonomika sdílení je jenom malou součástí celé té platformy ekonomiky a podle mě bychom měli postihnout celý tento sektor, jakési platformy, ekonomické platformy. Otázka je, nakolik to spadá do působnosti našeho výboru, protože ne všechno, co se na těch platformech, platformách nabízí, je předmětem spolupráce. Jde o prodej, o poskytování služeb. Podle mě musíme opravdu dbát na to, abychom používali správné termíny. Jistě je to i oblast, která spadá do této kategorie. Například vědecké platformy, kde vědci společně na něčem pracují, tedy spolupracují v pravém slova smyslu. Ale já bych netvrdila, že firma, která poskytuje služby a na své platformě tyto služby nabízí, je jakýsi druh spolupráce. Mezi kým by to měla být spolupráce? Mezi spotřebitelem a taxikářem? Nebo mezi taxikářem a provozovatelem té platformy? nebo mezi kým vlastně. Já myslím, že musíme velice opatrně vymezit, o čem vlastně mluvíme. Protože podle toho, o čem je řeč, musíme také odlišně změnit nebo zvolit přístup. Je tady také otázka pracovního práva, v některých oblastech jde o spotřebitele, jinde jde o oba aspekty. Takže musíme dávat opravdový pozor na to, o čem vlastně mluvíme, abychom dokázali proskoumat, jaká pravidla je třeba kde stanovit. Slyšela jsem, že je tady někdo proti tomu, aby se něco zakazovalo. Nikdo přece nechce nic zakazovat. Jenom chceme, aby v Evropské unii fungovala spravedlivá hospodářská soutěž, takové, také vysoká míra ochrany spotřebitele a vysoká míra sociálního zabezpečení, sociální ochrany. A tomu musíme podrobit veškerá naše opatření a rozhodnutí. Myslím si, že bude také důležité přeskoumat, nakolik je možné uplatňovat právo, které teď platí v Evropské unii. Do toho pak nemusíme zasahovat, ale pokud jsou nějaké mezery, budeme je muset zaplnit, uzavřít, věnovat se jim. A to je podle mě druhé velké téma, kterému se musíme dál věnovat. A třetí aspekt, který jsem chtěla nastolit, jste také zmínil, a je to boj proti roztříštěnosti této oblasti. Nejde jenom o členské státy, které mají odlišnou legislativu nebo žádnou legislativu v této oblasti. Jde také o to, že mohou existovat jiné předpisy anebo různé morální hranice a některé firmy to potom zneužívají a obohacují se na úkor spotřebitele, na úkor pracujících a proti tomu je třeba bojovat. A je třeba jednoznačně uvést, že musíme vystupovat proti takové roztřištěnosti. Nechceme neustále diskutovat o tom, to stejné věci pořád dokole, jako to bylo teď v souvislosti s roamingovými poplatky. Já bych to spíš nazvala platformovou ekonomikou než sdílenou ekonomikou. Podle mě je to výstižnější. Musíme se postarat o to, aby to byl skutečný vnitřní trh, aby nedocházelo k izolaci, k nějakému obcházení, zneužívání, zneužívání hranic na úkor spotřebitele anebo pracujících. Děkuji. Thank you, Madam Chair, and sorry for, for being late. Děkuji, paní předsedkyně, omlouvám se, že mám spoždění, musela jsem být na zasedání výboru EMIS. Přejdeme k jádru dnešní diskuze. Podle mě je to celkem jednoduchá otázka. Chceme nebo nechceme znovu otevírat směrnici o službách? Dnes vidíme, že členské státy přijímají vnitrostátní opatření, která představují protekcionismus a jejich cílem je využít výhody digitálního věku na záchranu zastaralých odvětví která teď nemají práci. Já myslím, že evropské právo je celkem jasné. Jakýkoliv předpis, který omezuje přístup na trh, třeba na základě nějakých licenčních požadavků, musí být nezbytný, opodstatněný a poměrný, aby naplňoval legitimní veřejné zájmy, jak je uvedeno ve sdělení. Absolutní zákaz hospodářské činnosti může být zaveden pouze jako poslední možnost možnost. Ta směrnice o službách má implementovat tento právní princip a zahrnuje také povinnost pro úřady členských států, aby posoudili stávající legislativu a odstranili taková omezení na trhu. Takže otázka zní, jestli chceme znovu otevírat tuto směrnici. Pokud ano, můžeme vypustit tuto část, aby bylo zákonné přehlížet principy jednotného trhu a vracet se k protekcionismu. Pokud ne, pak musíme plně vymáhat pravidla, na kterých už jsme se teď dohodli. Veškerá opatření, která nejsou nutná, opodstatněná a poměrná, aby naplňovala legitimní veřejné zájmy, musí být odstraněna. Podle mě zákaz ekonomiky sdílení nebo snaha uplatňovat zastaralé předpisy z doby ještě před internetem je nutné. Ani opodstatněné, ani poměrné, přiměřené řešením není vždy nová legislativa, naopak. Řešením je často deregulace, aby tržní řešení sama odstranila příčinu problému. Měli bychom omezit regulatorní zátěž pro provozovatele podniků, neměli bychom se snažit vytvářet nové překážky, anebo transplantovat stávající překážky. Já nechci, aby digitální ekonomika odrážela tradiční ekonomiku. Nemůžeme zadržet budoucnost je to nesmyslné pokoušet se o to. Takže především se musíme dohodnout na vizi ekonomiky sdílení a pak můžeme mluvit i o takových věcech, jako je stanovení hranic mezi tím, co je soukromé a co je profesionální a podobně. Ale nejprve musíme mít jasnou představu o naší vizi. Děkuji. Virginie, Rosier. Merci Vicky. Euh, merci, parce que je pense qu'il... Děkuji Vicky. Já myslím, že tady mluvíme o velice důležité věci. Je to otázka definic. Mluvíme o téže věci, ale díváme se na to z různých úhlů pohledu. A já chci poděkovat Evelyn, která velmi správně řekla, že mluvíme o ekonomice a podobně, ale jde jenom o poskytování služeb za odměnu. To je samozřejmě legitimní, ale pokud najednou mluvíme o poskytování služeb, ať už prostřednictvím platformy anebo nějakým standardním způsobem, měla by se uplatňovat stejná pravidla. Bez ohledu na hospodářský subjekt, který tu službu poskytuje. Jistě existují politiky, které jsou v zásadě národní. Je to právo na práci, sociální právo. Já souhlasím s tím, abychom harmonizovali v maximální míře, ať už jde o výkon činností, definice nebo o pravidla přístupu, která jsou samozřejmě důležitá. Avšak témata, která spadají pod státní pravomoc, nejsou zastaralá, nejsou archaická. Není to nic staromódního. Právo na mzdu, na sociální služby, to jsou moderní věci, to jsou aktuální věci. Samozřejmě bylo by dobré, kdybychom dosáhli harmonizace i na sociální úrovni v Evropě, ale v první řadě se musíme především zaměřit na charakteristiku témat, o kterých tady mluvíme. A skutečně musíme zajistit i sociální ošetření právě těchto hospodářských platform. Ještě někdo se hlásí o slovo? Nikolo, chcete si vyslechnout komisi? Je tady někdo za komisi? Pan Van Hanen z Evropské komise. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval všem poslancům za jejich příspěvky a zopakuji některá z hlavních sdělení, která se komise pokusila předat v tomto sdělení. A začnu klíčovou záležitostí, a totiž, že se domníváme, že ekonomika sdílení nabízí příležitosti a vede k větší volbě a k nižším cenám pro spotřebitele. A proto také zajišťuje růst a pracovní příležitosti. My jsme se nesnažili v tomto sdělení definovat ekonomiku sdílení. Je to nesmírně rychle eh, se měnící jev a objevují se různé výklady toho, co vlastně máme eh, na mysli. Takže my odkazujeme pouze na určité jevy, které chceme ošetřit. A ta definice, která v tomto sdělení je, je zamýšlena pouze za těmito účely. Jednou z hlavních věcí, které se snažíme sdělit, je to, že chceme podpořit vyvážený vývoj kolaborativní ekonomiky v Evropě. Co tím máme na mysli? Máme na mysli, že veškerá stávající pravidla, která regulují chování podniků, musí platit i pro podniky ve sdílené ekonomice, jak pravidla EU, tak vnitrostátní pravidla. Otázka zní, jak by se to mělo dělat, protože ta pravidla jsou samozřejmě stará a nejsou vždy přizpůsobená moderním podnikatelským modelům. Co se evropské legislativy týče, v našem sdělení jsou takováto vodítka a my vyzýváme členské státy, aby poskytli jednoznačné pokyny a jednoznačné vodítka i pro vnitrostátní pravidla a pokud to bude nutné, aby tato pravidla upravili. Aby bylo možné uplatňovat je a a aby byly také zaměřené na růst a na nové podniky. Pokud jde o budoucnost, toto sdělení představuje první krok. Budeme dále sledovat, co se děje v rámci ekonomiky sdílení v Evropě. Budeme provádět průzkumy, už jsme začali zadávat studie o tom, co se přesně odehrává na trhu, jaká pravidla platí v členských státech a jak by to mělo vypadat do budoucna. Také pokračujeme v dialogu s příslušnými zainteresovanými skupinami v rámci Fóra pro jednotný trh. A samozřejmě všechno, co děláme, bude zveřejněno. Dále bych rád poznamenal, že kroky komise zaměřené na vymáhání práva budou samozřejmě odpovídat těm principům, které jsou zahrnuty v našem sdělení. Takže na závěr bych řekl, že komise vidí ekonomiku sdílení jako slibný způsob uspořádání věcí ale tento trh se velice rychle mění a uvidíme, jak to bude probíhat dál, než podnikneme nějaké další kroky, pokud budou nutné. Děkuji. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval kolegům, kteří si vzali slovo. Chci poděkovat stínovým zpravodajům i ostatním kolegům. Já myslím, že tato dnešní diskuze byla velice užitečná. Začnu tím, že se vyjádřím definicím. Ano, jistě. Ekonomika sdílení pokrývá různé věci. Máme velké podniky, které působí po celém světě, a máme také malé podniky, které působí jenom v tom místě, kde se nacházejí. A musíme se zamyslet nad tím, jakou přidanou hodnotu přináší takováto ekonomika. Tato ekonomika představuje také lidské vztahy. Nejde jenom o ekonomický aspekt. A já si proto myslím, že nad tím se také musíme zamyslet. Musíme vymazit rozsah toho, o čem mluvíme a také, co chceme ošetřit. Protože ekonomika sdílení nebo kolaborativní ekonomika, nebo ať to nazvete, jak chcete, samozřejmě zahrnuje celou řadu věcí. A my se to snažíme dát všechno dohromady. Z téměř všech poznámek vyplynulo, že bychom se měli snažit být ambiciozní, musíme to správně všechno vymezit, nesmíme nic omezovat, ale já myslím, že není v zájmu nikoho snažit se blokovat něco, co začíná růst. Takovýto přístup musíme zaujmout. Také jsem slyšel, že potřebujeme evropský přístup. Protože já si myslím, že téměř všichni máme obavy z toho, že každý region, každé město má svá vlastní pravidla. Všichni začínají zavádět svá vlastní pravidla. Já vím, že v různých zemích se eh, připravují předpisy, zákony ve Francii, Německu, Itálii, možná i jinde. A hrozí, že budeme v situaci, kdy každá země bude mít svá vlastní pravidla. A podle mě, jenom protože jsme na začátku tohoto procesu, bychom neměli zavádět pravidla. Já myslím, že musíme zvážit určitý rámec, abychom si popsali to, co už teď máme. Potřebujeme jakási makropravidla a potom systém, který by nám umožnil zmapovat, co už máme a co by se dalo dál vyvíjet a potřebujeme společný evropský přístup. A já myslím, že když budeme spolupracovat, parlament k tomu přispěje. A myslím, že budeme schopni připravit zprávu, které se dostane co největší podpory. Budeme se zamýšlet nad ekonomikou sdílení a také nad nejrůznějšími věcmi, na které narážíme každý den. A některé záležitosti je třeba řešit, potřebují nějaký rámec a já vám děkuji za pozornost. Doufám, že budeme schopni spolupracovat. Thank you. Um, so we... Děkuji. Dáme ještě ostatním členům chviličku času, aby mohli přijít, abychom mohli začít hlasovat. So, um, are we voting? Yes. We're voting yes on the European semester. So we can start the vote. Catherine, do you want the floor? Go. So we'll just move straight to the vote. I've just asked the rapporteur Catherine Stein. Takže nejprve budeme hlasovat o zprávě paní Catherine Steiler, která, chtěla, pardon, která nechce slovo. Budeme hovořit o zprávě Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik provádění priorit na rok 2016. Budeme hlasovat, přijetí, jedná se o přijetí návrhu stanoviska. Takže kompromis jedna má dvě části. První část, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, ověříme to. Vypadá to, že vaše karta nefunguje, <clears throat> takže váš hlas přepočítáme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato.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 Přijato. 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 33 pro, proti, zdržel. Ne, tedy omlouvám se, eh, odpadlo. 33 pro, proti, tedy ne. 33 odpadá, říká paní předsedkyně, takže kompromis 9. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 38, tam je něco navíc, kdo je pro, proti, ověříme to. pořádku, takže to je přijato. Kompromis 8. 8 přijato. 46 pro, proti, zdrželi se. Ne, ne, ne, to odpadá, omlouvá se paní předsedkyně. 40, 49. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Nepřijato. 10. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 11. Ještě 50. 50. Je tam něco přidáno. Kdo je pro, proti, drželi se. Myslím si, že to musím ověřit. Je to zamítnuto. E, nevím, zda tady můj hlas jste přepočítali. I kdyby, i, i kdyby to bylo 15-15, tak by to stejně bylo zamítnuto. Ale můžete tu kartu zkrátka úplně odložit a váš hlas budeme přepo, přepočítávat. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 61 pro, proti, zdrželi se přijato. 62 pro, pardon, pro, proti, ověříme to. Takže vy jste proti, takže zamítnuto. A teď budeme hlasovat o celém návrhu stanoviska. Hmm teď použijte svou kartu, mělo by to fungovat, budeme hlasovat elektronicky. Je to přijato, 28 hlasy, dva byly proti. Děkuji všem. A nyní nás čeká jenom Jednoduché hlasování, přijetí návrhu doporučení pro druhé čtení. Jedná se o přístupnost internetových stránek subjektů veřejného sektoru. Spravodajkou je paní Deta Charanzová. Takže hlasujte, prosím. Hmm, všichni ti to jsou pro, takže je to přijato. 28 hlasů pro, dva hlasy byly proti. A ještě dávám slovo zpravodajce paní Charanzové. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla pouze poděkovat všem kolegům a kolegyním, kteří se mnou na této věci spolupracovali. Myslím si, že se nám podařilo dosáhnout velice dobrého výsledku. Tento výsledek je velkým skokem ve zlepšení přístupnosti digitálních stránek v Evropě. Není to ještě úplně poslední krok pro to, jak pomáhat osobám se zdravotním postižením, ale určitě to tak bude pokračovat a také si budeme držet palce při tom dalším jednání, které se týká přístupnosti subjektů, stránek subjektů veřejného sektoru. Nicola, you. OK, so we're fin- Dobře, takže zakončili jsme hlasování a můžeme se podívat na další bod. Naše paní předsedkyně musela odejít do jiného výboru. Takže já nejprve poprosím všechny, kteří odcházejí, aby tak učinili potichu zeptám se, poprosím vás o klid, abychom se mohli podívat na další bod. Jedná se um, provádění Evropského fondu pro strategické investice. Tak. Děkuji, tak já vás tedy poprosím o klid a Dostáváme se k dalšímu bodu. Jedná se o stanovisko provádění Evropského fondu pro strategické investice. Navrhovatelem je pan Nikola Danty a já mu tímto předávám slovo. Ano, děkuji. Chtěl bych říci, že dnes to probíhá znamenitě dnešní práce. Máme zde tedy celkem 63 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Já pracuji na šesti kompromisních pozměňovacích návrzích, které pokrývají většinu EPP, SAD a ALDE návrhů. Je obtížné najít kompromisy s návrhy EKR a EFN, protože jejich pozměňovací návrhy jdou směrem který je úplně opačný než ten směr, kterým jde tato zpráva, takže je velice zatím nesnadné, až byť téměř nemožné najít nějaké kompromisní texty. Vypracovali jsme návrh stanoviska. Hm, zabývali jsme se tím, že je nutné podpořit digitální změnu, společnost, Hmm, v pozměňovacích návrzích je několik takových klíčových témat. Chtěli bychom, aby Evropský fond pro strategické investice přinášel lepší výsledky. Většina pozměňovacích návrhů se tedy nakonec dostane do těch kompromisních pozměňovacích návrhů. Jsou tam ještě tři témata, nebo jsou tam zhruba tři témata. Za prvé nutnost adicionality ve vztahu k ostatním Um, finančním zdrojům. Adicionalita musí být zlepšena, to se ukázalo v různých pozměňovacích návrzích a zcela jistě to také bude v kompromisním pozměňovacím návrhu. Další téma byla nedostatek uh, homogenity v geografickém pokrytí z fondu ESIF a z fondu EFSI. Takže je důležité, abyste tedy byla lepší to pokrytí. Také tam musí být lepší efektivita fondů, lepší transparentnost operací prováděných za podpory EFSI, také více lepší informovanost občanů a rovněž i více informací o příjemcích. Je také důležité, mm, aby firmy mohly získávat podporu ad hoc Eh, fond má také speciální mm, část pro malé a střední podniky, což je důležité. Chceme se zaměřit na investice, které přinesou přidanou evropskou hodnotu. No a Evropský fond pro strategické investice je klíčový pro dokončení vnitřního trhu a také pro dokončení digitálního jednotného trhu. A z toho důvodu potřebujeme více investit do digitální změny a také do zlepšení konektivity, do širokopásmového internetu. Je to zásadní pro evropská města, aby mohly být udržitelná a také inkluzivní. V nadcházejících dnech dokončíme kompromisní pozměňovací návrhy. jejich cílem je vytvořit takový text, který eh, získá co nejširší podporu. Chceme vyslat silný signál, který také potom předáme rozpočtovému výboru a hospodářskému a měnovému výboru, které jsou věcně příslušnými výbory. Děkuji vám všem za pozornost a také za přispění k textu. Děkuji. A teď tedy dám slovo stínovým zpravodajům. První je paní Eva Paunová za EPP. Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji, Katrin. Já bych rovněž chtěla poděkovat panu zpravodaji, panu Dantemu, pokud si dobře vzpomínám, tak to bylo v červenci během poslední výměny názorů ve našem výboru, kdy jsem říkala, že vaše práce je vlastně velice takovým dobrým základem <clears throat> pro další práci, která pak probíhala v létě 21, 22, 35, 56 to byly pozměňovací návrhy za skupinu EPPS, ADA a ALDE. Já jsem eh, přesvědčena více než kdy jindy, že v následujících dnech díky těmto pozměňovacím návrhům můžeme nakonec vypracovat konstruktivní stanovisko. Já sama eh, se věnuji tématu EFSI už úplně od začátku tohoto fondu a vždycky eh, jsem říkala, že to není perfektní, ale ani my nejsme perfektní, ani evropské orgány nejsou perfektní. Evropský fond pro strategické investice nebude nějakým všelékem. Nicméně už vlastně za ten rok, ani ne za rok, vidíme, že ten fond přinesl konkrétní výsledky. Dnes vidíme, že občané to, co chtějí hlavně od nás, jsou právě konkrétní hmatatelné výsledky. Něco, co je přímo pro ně. Hmm, celkem vlastně se do ekonomiky dostalo asi 115 milionů eur právě díky zárukám z EFSI. Je to opravdu ani ne rok a to číslo je pozoruhodné. Pokud by Evropský fond pro strategické investice, tak by ty peníze zřejmě do té naší ekonomiky, co by investice nepřitekly. Hmm. Za EPP bychom se rovněž chtěli soustředit na to, jak zefektivnit fungování tohoto nástroje. Mm, nechceme ten nástroj rušit. Mm, chtěli bychom spíše navrhovat eh, řešení a nechceme pouze, mm, nebo nechceme být jako ti, kteří pouze kritizují. Zpravodaj hovořil o tom, že se musí zlepšit výkon EFSI. My v 18. pozměňovacím návrhu říkáme, že musí být jasná kritéria, která mají definovat adicionalitu projektu EFSI. Vím, že je to vlastně obava, kterou sdílí mnoho z nás, že ta adicionalita není dostatečná. Takže si myslím, že se můžeme shodnout na společném textu. Pak 31, 54 a 55. I tyto pozměňovací návrhy jsou vlastně takovým základem pro silný kompromisní text a přitom se jedná o jednu z hlavních priorit. Jedná se o důraz na jednotný digitální trh. No a závěrem bych ještě chtěla říci, že do velké míry vítám také i návrh, aby fungování EFSI bylo prodlouženo a posíleno. My chceme zároveň posílit malé a střední podniky, chceme posílit přeshraniční podniky, kde jsou příjemci z více než jedné země. Také jsem velice ráda, že ten nový návrh se jasně zaměřuje na to, že tam musí být větší geografické pokrytí, že se budou také používat různé technické asistenční služby, aby vlastně všichni dokázali využívat um, fondy EFSI. Hmm. Takže myslím si, že musíme využít stávající práci která hodnotila fungování fondu EFSA a těším se na další spolupráci se všemi kolegy. Děkuji nyní za EKR pan Richard Sulík. Děkuji za slovo. Tento takzvaný Junckerův investiční fond, to je škaredá tvář Evropské unie. Je to věc, která je zbytečná, a která rozděluje investice, které by, které by nikdy neměly vzniknout. Evropská investiční banka říká, že EFSI se zaměřuje na podpory tam, kde selhává trh. Trh možno selhává v hlavě evropských úředníků. Ale ve skutečnosti je to tak, že pokud nějaká investice nevznikne, tak to v žádném případě neznamená, že selhal trh. Naopak to ukazuje, že trh funguje. Uvedu vám jeden příklad. Ve Francii bylo z tohoto fondu zainvestováno 55 milionů eur na výstavbu nové mlékárny. V celé Evropě jsou přebytky mléka. Tak který rozumný a soudný člověk s výjimkou evropských úředníků by v roce 2016 investoval v Evropě do mlékárny. Je to zkrátka postavené na hlavu. Z tohoto fondu jsou také podporovány větrné elektrárny. A přitom v Evropě máme přebytek elektrického proudu. Jaký smysl má stavět nové elektrické, nové eh, větrné elektrárny, když máme přebytek proudu? Plus je zde nebezpečná kombinace s politikou Evropské centrální banky, která snížila úroky na 0%. Dnes není problém eh, provádět rozumné investice. Všechny rozumné investice, které budou, mít, které budou mít přeměřené riziko a návratnost investic, když, protože právě kvůli těmto administrativním zásahům dochází k selhání trhu. Junckerův plán totiž bere rozhodování z, z rukou daňových poplatníků a dává ho do rukou evropských úředníků. Nepřekvapí nás, že pan Juncker chce zvýšit ten fond, ještě ho chce navýšit na 500 miliard, ale svět se kvůli tomu nezlepší, těch investic nebude více. Pouze se stane to, že tyto veřejné investice vlastně vytlačí soukromé investice a daňoví poplatníci budou nést stále více a více rizik. Na závěr mi ještě dovolte říct jedno číslo. Dočetl jsem se, že celkem bylo investováno 115 miliard eur um, jsou zde snahy vysvětlit evropské veřejnosti, že to je strašně úspěšné, že vzniklo 100 tisíc pracovních míst, ale to tedy, když si to rozpočítáme, tak je to 1 milion eur na jedno, pracovních, na jedno pracovní místo. Tak to přece nemůžeme nazývat úspěchem, to jsou tedy úplně nejdražší pracovní místa, která kdy vznikla. Děkuji za pozornost. ještě pan Gojba, ale za něho promluví paní Dita. Takže prosím, paní Dita. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já budu hovořit za pana Kouku, který je naším stínovým zpravodajem. On by chtěl říci, že je jasné, že FC je úspěšným projektem, který má konkrétní výsledky a pomáhá překonat nedostatek investic v Evropě. Kolega také zdůrazňuje, že Ehm, také zprostředkovatelské banky mají zájem o ehm, účast v EFSI a že tím podporují také malé střední podniky. Říká, že komise musí také spolupracovat s řídícím výborem EFSI, aby využili veškeré možnosti, které nabízí nařízení EFSI, jak ehm, podpořit přístup malých a středních podniků k, k investicím z EFSI. Kolega také říká, že je důležité, aby zde bylo rozsáhlejší zeměpisné pokrytí a apeluje to eh, proto na komisi, aby také um, zlepšila kampaň, informační kampaň a osvětu, zejména v těch zemích, které příliš nečerpají z EFSI. Eh, kolega také v Litvě sám aktivně informoval o EFSI a také uspořádal celou řadu informačních schůzek pro malé a střední podniky společně se zastoupením komise v Litvě. Také apeluje na komisi, že zde musí být eh, informační kampaň, která bude jednoduchá, která bude um, jaksi mm, jednoduše vysvětlovat, jak malé a střední podniky budou moci čerpat finance právě z fondu EFSI. Pan Guka se domnívá, že většina stínových zpravodajů tedy bude postupovat stejným podobným způsobem a doufá, že nakonec tedy do, eh, dosáhnou souladu v kompromisních pozměňovacích návrzích. Děkuji a go ještě pan Pimenta López. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já vystoupím za pana Durana. Za prvé, dovolte mi poděkovat panu zpravodaji, dám za tento návrh stanoviska, který jde dobrým směrem a který můžeme v zásadě podpořit. Souhlasíme zejména s návrhem zpravodaje, když říká, že musí dojít eh, k zrychlení čerpání a že také, také souhlasíme s tím, že FC musí eh, zaručit větší adicionalitu ve vztahu k běžné činnosti EIB. Dále trváme na tom, že investice se musí zaměřit na taková odvětví, která přispějí k dlouhodobému přínosu občanů a také k, budou dobrá pro životní prostředí. Například energetická účinnost, obnovitelné stroje energetiky nebo mm, zaměření na konkrétní regiony Evropy, kde jsou tyto potřeby naléhavé. No a také souhlasíme se spravodajem, že EFSI by měl fungovat i po roce 2018 a měl by být posílen. Děkuji. Děkuji. A nikdo další už na seznamu není, ani za zelené, ani za EFDD, ani za ENF, ani nevidím, že by se někdo hlásil. Takže se zeptám ještě pana zpravodaje, zda by k tomu chtěl závěrem něco říci. Ještě, hm, pardon, tak ještě, prosím. Děkuji, já jsem pouze chtěla říci něco, co jsem zapomněla říct na začátku. Zazněl zde komentář, že ty eh, finance jsou poskytovány, ale vlastně, že neřeší ty skutečné problémy v ekonomikách nebo v zaměstnanosti. Já chci říct, že jsem se setkala na různých schůzkách se zástupci malých a středních podniků a hovořili jsme právě na téma AFSI. A já sama mám osobní zkušenost, že právě tyto malé a střední podniky v minulých 6-7 měsících byly schopny čerpat z fondu EFSI. A to vlastně podle mého názoru je přesně ten výsledek, o který nám jde. Má to být nějaký výsledek pro evropské občany a je to konkrétní um, jakýsi konkrétní výsledek eh, pro malé a střední podniky. Malé a střední podniky mohly pokračovat v tom, co dělají, nebo třeba mohly expandovat, mohly začít působit přeshraničně a tak dále. Takže já si myslím, že pokud chceme pouze jaksi kritizovat komisi nebo ostatní evropské orgány, tak se podívejme na ty výsledky, protože opravdu zde jsou konkrétní výsledky. A ty výsledky přineslo mm, přinesla fond, který jsme zde odhlasovali. Děkuji za tento komentář. Také si myslím, že je dobré zdůraznit, že ten fond nefunguje ještě ani ne celý rok. Tak ještě pan zpravodaj, prosím. No děkuji. Dovolte mi poděkovat stínovým zpravodajům za jejich pozitivní připomínky k navrhovanému textu. Jsem přesvědčen, že tedy eh, se tato drobná změna může velice osvědčit ve chvíli, kdy jde o usnadnění přístupu k investicím a doufám tedy, že se nám podaří domluvit se na tomto stanovisku. Tento fond funguje už rok a my jsme tedy se zabývali tím, eh, zdali opravdu významně přispěla k vytváření růstu a následně tedy tím, jak e, k jeho fungování tak, aby ještě více přispíval k dobrému fungování ekonomiky. A já myslím, že se tedy musíme především podívat na celou tu škálu pozměňovacích návrhů, které jsme dostali od všech e, frakcí a hledat kompromis. Jsem přesvědčen, že se to podaří a že tedy Výsledek přispěje k posílení investic a k zajištění hospodářského růstu a vytváření eh, pracovních míst. Děkuji zpravodaji a teď tedy ještě k tomu časovému rozvrhu, který máme. Kompromisní návrhy do 10. a hlasovat se bude 11. října. Takže já vám všem velmi děkuji. A tím jsme tedy skončili debatu ke fondu EFSI a nyní přecházíme k dalšímu bodu programu. To je téma, které nás, myslím, všechny zajímá totiž přeshraniční přenositelnost online služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu. Je k tomu více než 150 pozměňovacích 257 eh, pozměňovacích návrhů konkrétně a já tady předám slovo zpravodaji. Děkuji, paní předsedkyně. V podstatě se dívám velmi pozitivně na vývoj práce na tomto materiálu. My jsme spolupracovali s koordinátory, se stínovými zpravodaji, snažili jsme se zohlednit co nejvíc rozdílných stanovisek a zároveň zachovat soudržnost textu. Kompromis jasně ukazuje na to, že je třeba rozlišovat mezi přenositelností a neomezeným přeshraničním přístupem. Na tom se shodly všechny skupiny, které se na jedné straně snaží tedy chránit spotřebitele, na druhé straně však ti, kteří se chovají správně, eh, by tedy neměli trpět aktivitami těch, kdo zneužívají mezer v legislativě. Také je třeba eh, tedy bránit eh, vnikání do soukromí, například ověřování si eh, adres eh, by tedy mělo být pouze eh, výchozím bodem pro schválení přenositelnosti. Je třeba také jasně rozlišovat mezi službami za úhradu a službami zadarmo. Také jsme se snažili zajistit to, aby přenositelnost nevedla ke narušení ekonomické rovnováhy mezi všemi hráči toho dodavatelského řetězce, tedy zvláště ve vztahu k tomu úplně poslednímu článku, kterým je předplatitel. Je také důležité poskytovat spotřebitelům všechny potřebné informace a je třeba tedy eh, zajistit, aby nebylo možné obcházet eh, závazky, které vyplývají a z nařízení tím, že si založíte eh, firmu v třetí zemi. Musíme také chránit celé odvětví a jeho dobré fungování. Myslím si, že tedy hm, ten text jsme odsouhlasili všichni a já se těším na další spolupráci. Děkuji zpravodaji a nyní naše stínoví zpravodajové. Za prvé za EPP Eva. Děkuji. Budu stručná. Chci poděkovat zpravodaji a našim kolegům za dobrou spolupráci nad tímto nařízením a, a e, za tedy to, že zajistili přenositelnost služeb online. My jsme spolupracovali velice dobře. A to bylo možné i díky tomu, že výchozí návrh komise byl sám o sobě velmi kvalitní. My jsme se ho do značné míry drželi a jediné změny eh, představují tedy opatření, která jsou výhodná pro všechny zainteresované skupiny od držitelů práv až po spotřebitele. Myslím, že se nám podařilo dosáhnout významného pokroku. 225 pozměňovacích návrhů můžeme podpořit. A, většinu tedy věcí se nám podařilo dořešit v rámci naší spolupráce. Myslím si, že tedy ten návrh je vyvážený, nepřesahuje určité meze, umožňuje však tedy držitelům předplatného, aby se zachovali přístup ke knihám, hudbě, filmům, které si předplatili, i když cestují po Evropě. A já se tedy těším na další spolupráci u pokud je o reformu systému fungování autorských práv. Děkuji a nyní stínový zpravodaj za SND Nikola Dante. Děkuji. Takže nejprve děkuji zpravodaji za veškerou práci, kterou odvedl. Podařilo se mu formulovat velice dobré kompromisní návrhy a já myslím, že se nám podařilo dospět ke změní, které je kvalitní a v podstatě tedy odpovídá tomu, co navrhovala komise. Nám se jen podařilo vylepšit a doladit některé jednotlivé prvky tohoto návrhu. Zvláště se těším na tedy doladění té definice obvyklého místa pobytu a přechodného místa pobytu. Dobře nastavené definice nám umožní předcházet případem zneužívání a přenositelnosti ze strany některých uživatelů. Nám tady jde, nejde o úplnou liberalizaci Chceme jen zajistit, že ve chvíli, kdy přejedete do jiného členského státu, máte pořád přístup k obsahu, který jste legálně zakoupili v jiné evropské zemi. Jde nám tedy o dobrý výsledek a myslím, že bychom měli zdůraznit, že systémy geolokalizace jsou vyňaty z rozsahu působnosti. To je velice důležité pro ochranu soukromí evropských spotřebitelů. Prostřednictvím delegovaných aktů bychom mohli zavést kontrolní opatření zaměřená na potenciální nové služby, inovativní služby, které teprve budou vznikat. Také je velmi důležité nabídnout příležitost těm, kteří poskytují služby zadarmo, aby takto tedy eh, mohli postupovat i v případě, že jejich zákazník odjede do zahraničí. A to tedy formou eh, opatření typu opt-in. To je také vlastně cílem celého toho nařízení. Byl také vyvíjen velký tlak na eh, to, aby operátoři předali detailní informace. Ale já myslím, že tedy už můžeme být spokojeni i s tím, že se nám toto nařízení podaří zakrátko uvést v život. V platnost by tedy mělo vstoupit velmi rychle po přijetí a to, myslím, vysílá dobrý signál v tom smyslu, že se to podaří do roku 2017. Bylo by hezké, kdyby se to skutečně podařilo v roce, kdy přestane fungovat roaming a začne fungovat přenositelnost. Měli, máme tedy dů, dobré důvody být spokojeni s výsledkem a Návrh komise má naši plnou podporu za předpokladu tedy, že komise akceptuje některé drobné úpravy, které jsme provedli v zájmu zlepšení. Doufejme tedy, že tento text parlament co nejrychleji přijme, tak aby mohl vstoupit v platnost a nabídnout evropským občanům přenositelnost. Děkuji. A nyní za EKR Emma Clark. Děkuji. Vážení zpravodajové, stínoví zpravodajové, kolegové, kompromisní návrhy, na kterých jsme se minulý týden eh, shodli, poskytují solidní základ pro další práce na problematice přenositelnosti a také zajistují tedy rovnováhu mezi nutností ošetřit jednotné podmínky fungování trhu a zároveň také práva spotřebitelů. Ráda bych však upozornila na některé záležitosti, které v nás ještě budí obavy, které je třeba dopracovat. Například Navzdory tomu, že v pěti ze sedmi pozměňovacích návrhů eh, jsme eh, uvedli termín eh, regulatorní návratnost, se to nakonec tady v textu neobjevuje, pak také voláme po větší flexibilitě tam, kde jde o stanovení podmínek pro dočasný pobyt a obáváme se, že tedy právě tady by mohla vznikat určitá mezera v legislativě, která by vlastně šla proti duchu principu eh, přenositelnosti. A to je tedy princip, který by měl mít zmíněn v hlavním textu. Nestačí tedy, mm, abychom to zmínili v úvodním ustanovení. Kompromisní návrhy v tuto chvíli tedy nabízejí dostatečný prostor pro seberegulaci trhu a já doufám, že tedy tato, tento prostor projde hlasováním nedotčeným. Pak také ale předkládáme některé nezávislé pozměňovací návrhy, kde eh, se například tedy vyjadřujeme k dodávce obsahu, k, k tomu, jak nyní funguje dodavatelský řetězec. Tady bychom se rádi eh, ubránili jakýmkoliv větším zásahům do zavedeného systému podnikání protože jinak tedy by se ta přenositelnost výrazně prodražila a to rozhodně není naším cílem. Nám jde o to, aby lidé nadále měli přístup k obsahu, který si eh, zakoupili. Ale my jsme tedy spolupracovali, snažili jsme se minimalizovat ty rozpory, které v textu vznikaly v důsledku toho, že každá frakce se k němu stavila trochu jinak. A myslím, že jsme v takové unikátní situaci v tom smyslu, že několik politických skupin, které by chtěly tedy služby zadarmo zahrnuté do rozsahu působnosti, a změnili svůj přístup nyní, tedy není nutné, pokud poskytujete služby zadarmo žádat o takzvaný opt-in. A já se obávám, že jsme neponechali tedy poskytovatelům služeb zadarmo tento nástroj, který by pro ně mohl být zajímavý. Já se obávám, že je to odradí. A na druhé straně skutečnost, že tedy k zakoupenému obsahu máte přístup v celém rozsahu a také z různých zařízení, to je žádoucí a já doufám, že se tedy podaří tento princip zachovat. Děkuji a nyní Dita. Děkuji, paní předsedkyně, budu stručná. Podobně jako všichni ostatní, také já bych chtěla poděkovat zpravodaj a jeho týmu za jeho konstruktivní přístup. Moje skupina podpoří většinu kompromisních návrhů, ale zůstává jedno ale. Skupina ALDE považuje televizní licence za platbu, za E, tedy také tvorbu programu a jeho vysílání. Není to tedy e, jen čistě zdanitelná e, položka. A pokud tedy zaplatíte za televizní licenci, měli byste mít přístup k takovému obsahu. Jinak můžeme návrh podpořit. Já doufám, že výbor Jury bude stejně rozumný na svém přístupu k této problematice. Děkuji, ne, nevidím tady nikoho z GUE. A nyní tedy přecházíme k zeleným. Děkuji, také já chci poděkovat zpravodaji a kolegům za velice konstruktivní jednání. Myslím, že se nám podařilo přiblížit současné znění kompromisních návrhů původnímu záměru komise a to je velmi dobré pro další práci. Také se nám podařilo zahrnout některá důležit, některé aspekty důležité pro spotřebitele. Nyní je tedy jasné, že budou mít přístup k celému rozsahu v místě dočasného pobytu, nebudou muset opakovaně tedy procházet verifikací, Přenositelnost nepovede ke zvýšení cen pro spotřebitele a toto nařízení by mělo být aplikováno co nejrychleji. A komise by pak pravidelně měla reportovat o tom, jak je uplatňováno v praxi. Já si myslím, že tedy kráčíme správným směrem, protože se uvažovalo i o směrnici, ale já souhlasím s ALDE, že bychom měli být ambicioznější a snažit se zahrnout do rozsahu působnosti i organizace, které vysílají televizní signál. A tedy od nich bychom měli minimálně čekat a vyžadovat umožnění přístupu k eh, zakoupenému obsahu i v zahraničí. Jinak je tedy z našeho pohledu vše v pořádku a já doufám, že budete schopni schválit finální znění to stanoviska. To je tedy vše ze strany stínových zpravodajů. Chce se ještě někdo vyjádřit? Nevidím že by se ještě někdo hlásil. Dávám tedy slovo zpátky zpravodaji. Jenom velmi stručně chci poděkovat stínovým zpravodajům za jejich podporu. Myslím si, že se podaří získat podporu této zprávy obecně a následně tedy odprezentovat naše eh, stanovisko, a to ve sdílené kompetenci s výborem Jury. Děkuji. Hlasovat k té, tomuto stanovisku se bude ve čtvrtek ráno. Děkuji tedy všem a nyní se blížíme k závěru dnešního zasedání, ale doufám, že tedy se všichni dostavíte ve čtvrtek, kdy se bude hlasovat. Děkuji a tady v půl šesté nadále platí, že budou zasedat koordinátoři.